odpovědní lidé jako lidské bytosti zabránit takovéto vraždě a proto žádám, aby se EU zmobilizovala k záchraně této ženy. Děkuji mnohokrát. A nyní jako další bod máme zprávu pana Portase eh, o zprávu o financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Pan zpravodaj má slovo na čtyři minuty. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Zpráva, se kterou vás chci seznámit, je výsledkem kompromisu mezi jednotlivými skupinami. Skupinami, které mají hodně rozdílné názory na politiku zaměstnanosti a ochranu nezaměstnaných. A rád bych ocenil to, že stínoví zpravodajové byli k dispozici a byli flexibilní ve výboru pro zaměstnanost i v ostatních výborech, třeba pro sociální záležitosti. A to všechno s cílem, abychom doš, došli k nějakému kompromisu. Začal bych dvěma hlavními postřehy. Za prvé, sociální účinky současné krize budeme nadále pocitovat. I když skutečně dojde k hospodářské obnově. A to zatím pořád ještě není jisté. A tato opatření na podporu zaměstnanců proto nejsou věci minulosti. Bohužel budou muset být součástí našich budoucích politik. A musíme si vybrat, chceme nebo nechceme rozšířit působnost Evropského fondu na přizpůsobení se globalizaci. Je to jediný nástroj, který v Evropě máme pro boj proti účinkům masovému propouštění. Do roku 2020 nebo ne? A odpověď je jednoznačná. Samozřejmě musíme rozšířit působnost tohoto fondu až do roku 2020, abychom pomohli nezaměstnaným, aby se lidé mohli rekvalifikovat, aby se mohli vrátit na trh práce. A samozřejmě mělo by se to prodloužit do roku 2020. Lidé si zaslouží novou příležitost. Dlužíme jim to. A druhý postřeh? Ten je dosti podstatný. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci měl na začátku velké nedostatky. Ale změna pravidel tohoto fondu skutečně vedla ke zvýšení počtu uchazečů anebo žádostí o prostředky z tohoto fondu. Musíme se tím ještě zabývat, ale už teď víme, v čem spočívají hlavní problémy. Od okamžiku kolektivního propouštění do okamžiku vyplacení prostředků uplyne 12 až 18 měsíců, v některých případech i více. Máme tedy nějaký způsob na reakce na tyto problémy, ale je to zoufale pomalé. A nakonec to dopadá tak, že lidé vlastně nečerpají žádné prostředky z tohoto fondu. A tento pomalý postup navíc lidi odrazuje od toho, aby se vůbec ucházeli o prostředky z fondu v oblastech, kde je nejvíc potřebují. A znamená to, že úřady často prostě nepředloží žádost nepředloží, dokud nebudou vědět najisto, že Bruselu ji neschválí. A to všechno je samozřejmě, nebo se odehrává v situaci rozpočtové krize. Potřebujeme nějaká krátkodobá opatření, abychom všechno zrychlili, aspoň o 50 Navrhujeme také, aby od roku 2013 byl tento fond fondem trvalým. Paní předsedkyně, k zemím, které měly největší prospěch z tohoto fondu, se to nelíbí, bojují proti tomuto zjednodušení, myslí si, že nebudou dostávat víc peněz. Upřímně řečeno, takové riziko tady je bez ohledu na to, jestli je ten fond pomalý nebo rychlý. Riziko dlouhého období malého nebo průměrného růstu je skutečné. Bude to záviset také na úsporných opatřeních a na tom, jak rychle se zpamatují naše ekonomiky. My dnes mluvíme o něčem jiném. Jde o přístup Evropy ve světle kolektivního propouštění. Chceme, aby jeho oběti měli prospěch z revize rozpočtu? Chceme jim nabídnout nějakou naději, šanci do budoucna? A nebo chceme jenom šetřit daně? Závisí na tom, Závisí to na tom, jak se díváme na Evropu a já jsem rozhodně pro sociální přístup. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Zahajují eh, proces CatchDI. Jako první má slovo paní Vacesku na minutu, prosím. Doamnă președinte, aș dori să fac câteva precizări cu privire la finanțarea și funcționarea fondului. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych přednést několik bodů, které se týkají funkce, fungování a financování EG. F. Rumunsko je velice zranitelné, pokud jde o dopady globalizace, ale zatím tento fond nedokázal příliš dobře využít. A jedním z důvodů je skutečnost, že kritéria pro čerpání prostředků z tohoto fondu jsou velmi přísná. EGF bude užitečným nástrojem, pokud bude flexibilní. A já bych chtěla upozornit na skutečnost, že příslušné orgány v Rumunsku ještě nepřijeli příslušný legislativní rámec tak, aby bylo možné využívat prostředky a výhody EGF. V posledních dvou letech došlo k zvýšení eh, nezaměstnanosti v mém členském státě a došlo k řadě. Prosím, přibližte si. Děkuji, skončete, děkuji a nyní má pan Stajl slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že mohu stručně vystoupit. Myslím si, že EGF je zásadně důležitý nástroj a měl by být ochraňován a podporován. Je třeba, aby pracující a nezaměstnaní eh, lidé, kteří přišli o zaměstnání ne svou vinou, měli podporu. Nedávno mě kontaktoval člověk, který měl zájem o čerpání prostředků z tohoto fondu ale eh, konzervativní a liberální koalice v Spojeném království volá po ukončení fungování tohoto fondu a to je nezodpovědný přístup, protože tento fond skutečně pomáhá pracujícím lidem a já doufám, že se na, k tomu ještě vláda vrátí a přehodnotí to. Je třeba tyto lidi chránit a samozřejmě učinit změny tam, kde je to nutné. Takže já podporuji tento fond, já chci, aby byl podporován a ochraňován a chci také, abychom zajistili, že bude využíván co nejlépe. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo pan Kelly. Mnohokrát děkuji. Především děkuji panu Portasovi za jeho práci. V mém volebním obvodě ve dvou oblastech, kde se uplatnil EGF, došlo k pozitivnímu vývoji a komise poslala svého zástupce, a vysvětlila pracovníkům, o co jde. Byl to dar Evropské unie, takové to být mělo. Nicméně lidi, lidé byli potom zklamaní v porovnání s očekáváním. Částečně to souvisí se státním agenturou. Jednu z nich eh, komise velice dobře zná, je to FOS, zneužíval své postavení. Ale musíme být takhle flexibilní, zvlášť pokud se lidé zakládají vlastní podniky a také pokud je o to, kdy jim ty peníze dáme. Takové věci musíme řešit a já doufám, že z této situace se také poučíme. Děkuji, nyní pan Dáden. chers collègues. Les débats en commission de l'emploi et... Děkuji. Rozprava v komisi umožnila dobře postavit celý projekt, celý návrh. A já jsem rád, že se mluví o budoucnosti fondu. Například je potřeba zapojit sociální partnery do podávání žádostí. Také je třeba myslet na subdodavatele velkých firm, které propouštějí. Nezávislý fond to je něco, co bychom měli skutečně podrobně proskoumat. Sociální Evropa, kterou si přejeme, potřebuje také dostatečné prostředky, ale ne všichni s tím souhlasí. Takže jsme žádali o hlasování po částech a v případě této části jsme bohužel nevyužili všechny možnosti k vylepšení fondu. Takže vážení kolegové, Zlepšujeme tento fond i nadále. Bez předsudků. A jako poslední má slovo paní Figueredo. Obrigada, senhora presidente. Gostaria de sublinhar aqui... Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych zdůraznila ještě tři věci v této souvislosti. První souvisí s prevenčními opatřeními, která bychom měli přijmout, abychom zabránili outsourcingu ze strany národních společností abychom snížili nezaměstnanost. A pak jde o uplatňování tohoto fondu. Implementace by se nikdy neměla využívat k usnadnění masového propouštění. důsledku relokací na národní společnosti. A těch 65% musíme navýšit aspoň na 80%. aby bylo snadnější pro členské státy s největšími finančními problémy využít EGF. A rychle jim vyhovět. Tak to v minulosti nebylo. Děkuji, slovo má pan komisar Čeloš za komisi. Madame la présidente, messieurs, mesdames, députés. Pour commencer, je tiens tout d'abord à féliciter au nom de la commission. Dámy a pánové, vážení poslanci, Nejprve bych rád poblahopřál panu zpravodaji Portasovi k vynikající práci, kterou odvedl při přípravě této zprávy. Chtěl jsem také poděkovat za spolupráci se zpravodají z ostatních výborů, které byly požádány o stanovisko. Ta zpráva přichází včas, protože ji můžeme zapracovat do práce komise, která dodrží lhuty. Nejprve jde o takzvanou výjimku v době krize, která umožňuje použít tento fond na pomoc propuštěným pracovníkům z důvodu finanční a hospodářské krize. Je tady možná spoluúčast do výše 65 A to by mělo skončit v roce 2011, ale může se to změnit, může se to prodloužit, anebo se můžeme vrátit k původní, původnímu poměru spolufinancování, což je 50 A pak máme další datum 2013. Celé nařízení bude třeba přepracovat a klíčovou otázkou bude rozhodnout, zda tento fond bude nebo nebude součástí budoucího víceletého finančního výhledu. Těší nás, že zpráva pana Portase uvádí důvody, které vedly k vytvoření k EGF. A uvádí také, že nutné tento nástroj zachovat. Zpráva navrhuje, aby byl stálý nástroj jednou z možností do budoucna. Komise má v tomto smyslu vypracovat návrh. Pan Portas navrhuje, aby střednědobá revize v roce 2011 byla ukončena už 30. června 2011. To je však problematické v souvislosti s nařízením, protože první případy schválené po revizi by vlastně mohli čerpat prostředky až od roku 2011. Nechceme modifikovat kritéria jako třeba míra úspěšnosti, chceme také srovnávací analýzu, chceme také mluvit se sociálními partnery a chceme také hovořit o pozitivním dopadu na ty, kdo čerpají prostředky. Mluvilo se o finančním příspěvku v 25 případech jen devět členských států nepředložilo žádnou žádost. 80 milionů eur bylo použito z té miliardy a půl, které můžeme mobilizovat. Co se týče prvních žádostí, tam chceme proplatit 40 A chtěl bych jen říct, že tyto částky se týkají pouze schválených obnosů a zpráva správně uvádí, že po revizi by se zvýšil počet žádostí. Také se hovoří o nutných zlepšeních. Například o tom, že je třeba zkrátit lhoutu mezi propuštěním a vyplacením prvních prostředků z fondu. Evropská komise je odhodlaná zrychlit tento postup. Ovšem některá zlepšení si vyžádají lepší organizaci ze strany všech zúčastněných. Komise a členské státy vědí, kdo jsou rozpočtové orgány. Je tady také otázka harmonogramu. A mělo by mít možné omezit spoždění. Členské státy by měly více předkládat žádosti hned v okamžiku propuštění. Komise bude muset poskytovat více informací a poradenství členským zemím. Stanovila se maximálně čtyři měsíce pro vlastní hodnocení. Bereme na vědomí žádost o prodloužení té roku 2011, ale myslím, že po roku 2013 by se měla otázka EGF přeskoumat ve všeobecném kontextu v rámci jednání o víceletém finančním výhledu. A otázka stáleho fondu by měla být jednou z možností. Zpráva je bohatá na nápady a jistě bude užitečným příspěvkem při přípravě nového nařízení. Komise rovněž vede konzultace s členskými státy, probíhají konzultace s více zúčastněnými stranami a já Věřím tomu, že i Evropský parlament přispěje k těmto konzultacím. Jde o to, aby bylo možné fond zlepšit, aby byl ještě účinnější v budoucnosti, aby to byl nástroj solidarity Evropské unie s propuštěnými pracovníky. Děkuji mnohokrát. Tím je ukončena rozprava. Hlasování se koná zítra ve 12 hodin 30 minut. A nyní máme na programu zprávu pana Lechnera o propojení obchodních rejstříků a dávám okamžitě slovo panu zpravodajovi na čtyři minuty. Děkuji mnohokrát.